velkým potěšením přivítat Vian Dakel, naši kolegyni z iráckého parlamentu. Nikdo nikdy nezapomene na její projev, který zde zazněl, nebo který zazněl v parlamentu její země v srpnu minulého roku, kdy požadovala osvobození žen které věznil ISIS. Jednalo se o Diliar Sahet Jadza, paní Aeštata Otman Pan Korse, Otman Husiv. My všichni vzdáváme čest. Noi tutti rendiamo Všichni vzdáváme čest vaší odvaze a ujišťujeme vás o naší plné podpoře při boji vašeho národa, abyste mohli žít důstojně a mít svobodu vyznání. Vítejte ve Štrasburku, vítejte na plenárním sále, vítejte v aule Evropské demokracie.